eh, molto eh, interesse quello che eh, ci sta per dire. A lei la parola, dottor Adebar. Mille grazie. Uh, thank you very much, um, um, Mr. Chairman. Uh, thank you very much <coughs> uh, to the uh, Efforts Committee for inviting me to this presentation.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 protože to řešení je kolikrát ještě důležitější, než tomu bylo v minulosti. A když teď říkáme, že budeme vysílat zvláštní vyslance, tak je potřeba stanovit jejich zadání nebo jejich popis práce eh, pro jednotlivé země. Otázka je, jakou formu eh, by měl být, měla mít tato funkce zvláštního vyslance. Měl by to být krátkodobý mandát, například, eh, řekněme, pro případ Tuniska, eh, jestli by mělo za to vyslat nějakého vyslance, který by komunikoval s občanskou společností. A potom by bylo potřeba formulovat přesně, co by bylo popěm jeho práce, aby to bylo například flexibilní, a aby mohl reagovat na aktuální vývoj situace. Tolik tedy otázky z mé strany, ale jinak na, sdílím naprosto většinu vaší analýzy. Děkuji vám, paní Brandner. Slovo má a pan Munic. Gracias, presidente. A sorprende un poco... Děkuji vám, eh, pan, pane předsedo. Trochu mě překvapuje, eh, s jakou vehementností eh, se hájí zvláštní eh, eh, vyslanci. Je, je všechno dobře slyšet? Takže Teď jde o to, zda budou tedy obnoveny některé mandáty pro zvláštní zástupce či, nebo zvláštní představitele či nikoli já si myslím, že to je užitečný post, je to užitečné místo, eh, pokud eh, Evropská unie nemá jinou možnost, jak na takovému území působit. Takovýto zvláštní představitel symbolizuje skutečně mezivládní zaměření se na danou oblast, tam, kde potřebujeme prosazovat náš komunitární e, postoj. A proto jsem přesvědčena, že zvláštní e, představitelé by měli být využíváni co možná nejvíce e, v rámci služby pro vnější činnost a měla by jim být tedy takto navrácena důvěra. Za druhé, Říkáte, že priorita ve jmenování těchto zvláštních eh, eh, představitelů eh, by měla být zaměřena tam, kde máme nějaké zvláštní zájmy v regionu. Já si ale myslím, že by to mělo být spíše na zásadě horizontálního přístupu, než v případě nějakého konfliktu. Takže se domnívám, že zapotřebí mít takový průřezový eh, postoj, například eh, zaměřit eh, tyto zvláštní představitele na lidská práva, na budování míru a na prohlubování spolupráce spíš než na řešení nějakého konfliktu. Myslím, že bychom měli zajistit, že v rámci vnější e, služby diplomatická služba bude prováděna, že e, tak, abychom e, byli konkurenceschopní, pokud tak mohu říci, s OSN. My chceme být skutečně platnými hráči, nechceme mít jen nějaké obecné činnosti. Paní Lezing. Já vielen Dank. Děkuji vám. Pane Adebáre, vy píšete ve své studii a také jste o tom hovořil, že bychom nebo že více zodpovědnosti za tyto zvláštní vyslance by měla mít Lady Eštnova. Eh, já se chci zeptat, jestli to eh, nepovede k tomu, že parlamentní kontrola nad těmito zvláštními výslence bude pozměněna a tím pádem dojde k upírání kompetencí, které parlament v tomto smyslu má. Potom se vás chci zeptat na návrh Německé rady pro eh, zahraniční vztahy, že by měly vznikat jakési nouzové plány, a cituji, eh, které by se předpěšně formulovaly pro použití pro případ eh, například intervencí. Konec citátu. A prostě se zeptat, co si o tomto návrhu myslíte. Měl by být nějak uveden do souladu s strategiemi pro řešení konfliktu? Děkuji. Pan Lamsdorf. Děkuji. chci jednak se odvolat na to, co říkali už kolegové, a zdůraznit, že si myslím, že tento nástroj zvláštních eh, pověřenců nebo vyslanců je v zásadě dobrý. A otázka, kterou si kladu, a kde se asi liším od toho, co říkala kolegyně Muniz, že to by to nemělo být buď zvláštní vyslanec, a nebo nějaký jiný nástroj. Víme, že v současnosti máme vysokou představitelku po zahraniční politiku, Catherine Ashton, která podobně jako eh, eh, jiný, jiní ministři zahraničí nemohou, nemůže být na všech místech současně. Evropská unie jako konkrétní aktér musí mít zastoupení na vysoké úrovni v krizových eh, regionech a to souvisí s horizontálními témy, to, tématy, to vůbec nepopírám, ale centrální otázka je, jestli by v budoucnosti těto zvláštní vyslanci měli být politickými postavami, jako je to například eh, v případě Johna Mitchella ve mm, Spojených států, což je nějaký bývalý senátor, je to tedy politická figura, což mně připadá logičtější, než kdyby to měli být profesionální diplomaté, protože profesionální diplomaté eh, fungují paralelně s jinými diplomatickými strukturami a potom by tam mohlo docházet k napětí. Tam je první otázka. Druhá otázka. A tady souhlasím s Marí Muniz, že pokud eh, rada schválí návrh eh, vysoké představitelky na vytvoření úřadu vysok, eh, vyslance, tak proto je stanoven Eh, zvláštní postup a potom se ptám, jestli tedy ten úřad eh, vysoké představitelky nemohl si jmenovat vlastní osobní vyslance. Víme, že je to současně místo předsedkyně eh, komise, má tedy jiné zdroje k dispozici, než měl Javier Solana. A nevím, jestli by tady nedošlo k personalizaci těchto otázek. A jsem tedy stejného názoru, že by mělo dojít k optimalizaci těchto struktur. Grazie, onorevole Lazor. Nel frattempo ci ha raggiunto... Děkuji mnohokrát. Teď už zde je z služby Massimo Popovsky, náměstek ředitele. Chce vystoupit v tuto chvíli? anebo až poté, co pan Adebar odpoví na naše otázky. S tím, že tedy neslyšel úvodní projev. Je na vás, abyste se rozhodli, jestli chcete vystoupit teď, anebo až potom. Co byste raději? Děkuji, pokud dovolíte, tak eh, vystoupím teď. Já jsem si tu zprávu přečetl. Děkuji mnohokrát a děkuji také za pozvání. Tato diskuse je velmi aktuální, jak eh, zmínilo již několik řečníků. Není to všechno tak negativní, jak se zdá. Věci se stále vyvíjí, probíhá diskuse s členskými státy na toto citlivé téma. Rádi bychom dospěli k systémovému řešení a to tomu nejlepšímu. Vraťme se ale kousek zpět. V Lisabonské smlouvě máme sice tento nástroj, nicméně tento nástroj je původně nástrojem druhého pilíře. Tedy mandát je omezen na záležitost SZBP a někdy SBOP. To bude moci mít v budoucnosti určité dopady ale k tomu se ještě vrátím později. My, respektive Cathy Ashton, se domnívá následující. Vzhledem k tomu, že máme k dispozici službu pro vnější činnost tuto chvíli, tak tato služba může, vytvá- může pracovat na určitých věcech, které zastávali dříve zvláštní zástupci EU. Můžeme mít dvoufunkční šéfy velvyslanectví EU, kteří by zároveň byli EUSR. Máme je v Kabulu, ve Skopě a v Addis Abebě. Pokud tedy chceme posílit roli a velvyslance Evropské unie, zviditelnit jeho roli, anebo mu umožnit, aby pracoval jako zvláštní vyslanec ve stávajícím formátu, tak by to bylo možné. Konec konců vy o tom hovoříte, že by třeba to mohla být pozice typu zvláštního vyslance pro proces na Blízkém východě. Další možností by bylo pracovat se strukturami služby pro vnější činnost. Jak víte, máme řadu ředitelů, kteří mají na starosti určitá témata a regiony a ti by zároveň mohli plnit určité úkoly v zastoupení paní Ashton. tomu může dojít za několik dalších měsíců nebo týdnů, pakliže eh, se bude chtít vzdát určitých problematik, například Jižního Kavkazu a Moldavska. Zmínil jsem druhý pilíř EUSR. EAS má vlastně centrálu a má delegace a následně tedy může pracovat v širším záběru. Máme generaci sui generis, o tom se jednalo mezi Evropským parlamentem a Cathy Ashton, ale v podstatě máme privilegovaný vztah s Evropskou komisí. V oblastech, kdy tedy pracuje EEAS, můžeme zároveň působit i v oblasti bývalých komunitních kompetencí, což je výhodné, pakliže chceme spolupracovat eh, na svém postoji k určitému regionu, který, ve kterém panuje konflikt. My v naší službě jsme se všichni zhodli na tom, že bychom měli být provázáni se zvláštními zástupci EU. A v podstatě to říkáte. Říkáte, že veškeré podpůrné služby pro EUSR by měly být v EEAS, ale má to i určité rozpočtové dopady z pohledu Evropského parlamentu. Zvláštní zástupci EU zatím byli financováni z rozpočtu CFSP, což znamená, že máme poměrně zásadní náklady na lidské zdroje. To může jít se správního rozpočtu EFS. Nicméně to propojení už tam je a bude posilováno. Pochopitelně musíme řešit akutní problém, tedy mandáty, které vyprší na konci února. A to je i naším záměrem. Tyto mandáty by tedy měly skončit. Ostatními mandáty se budeme zabývat během nadcházejících týdnů a měsíců, především těmi, které by měly vypršet v červnu. Ale tím to úplně neskončí. To, že bychom měli EUSR s regionálním mandátem, je stále ještě myšlenka, která existuje, která nebyla úplně zavržena. A A v oblasti Velkých jezer v Jižní Africe to třeba bude jeden z konkrétních příkladů, kde se to stane. Nevylučuji ani možnost nových mandátů určitou dobu už se hovoří o tom, že bychom měli zvláštního zástupce pro oblast afrického rohu. A to nejenom proto, že je to oblast, ve které se angažujeme, ale i proto, že tam probíhají určité operace. Nyní ke kritériím jmenování zvláštních zástupců EU. To je důležitá otázka. Je potřeba, aby byla zachována viditelnost Evropské unie, aby byl zachován koherentní přístup. Zmiňoval jsem důležitost stávající formátu, takže pokud se zástupci pro Blízký východ setkají, tak tam musíme být zastoupeni. Minulý týden proběhla schůzka a Helge Schmidt tam zastoupila jakožto náměstky generálního ředitele Cathy Ashton. Já netvrdím, že to je to konečné řešení, ale jenom říkám, že tam jsme zastoupeni a že si uvědomujeme, že musíme být přítomní ve stávajících formacích. Určité otázky zůstávají nedořešeny. Hovořil jsem třeba o financování, tím se budeme muset dále zabývat, abychom co nejlépe využili ty omezené prostředky, které máme k dispozici. A abychom používali rozpočet CZP, CZBP spíše k financování operační záležitosti než personální záležitosti. Regionální mandáty, tím se také zabýváme a určitě se k tomu ještě vrátíme. Kromě toho by bylo dobré zamyslet se nad tím, jak zvláštní zástupci budou zapojeni do stávajících velení operací SBOP. Někteří z nich jsou úzce provázáni na tyto operace v jejich oblasti. Dobrým příkladem je Kábul, kde zvláštní zástupce pracuje v úzkém kontaktu s velením mise pro kontrolu, eh, pardon, pro cvičení policejních služeb v Afganistánu. Takže pochopitelně budeme muset vyřešit otázky, které jsou stále ještě otevřeny. Diskuse o mandátech s členskými státy probíhá. Nicméně paní Ashton chce i nadále využívat těchto nástrojů, které vyplývají ze smlouvy, co nejefektivnějším způsobem. Zároveň chce propojit navázanost EUSR na EEAS, tak aby to všechno fungovalo integrovaněji. Děkuji. Grazie, doktor Pop. Děkuji vám, Rákore Popovský. Předáme slovo k závěrečnému komentáři našemu expertovi, panu doktorovi Adebarovi. Děkuji vám. Děkuji vám také za komentáře a reakce a chci poděkovat také za prezentaci od pana Popovského. Je pro mne opravdu velikou ctí moci vést diskuzi na této úrovni. Já bych chtěl Eh, zasadit odpovědět do eh, tří hlavních eh, otázek. Za prvé, co je to EUSR, proč potřebuje více těch vyslanců, jak mohou být využiti, pak je to otázka, jakou strategii chce podnikat EU v určitých krizových oblastech. A za třetí, potenciální úloha Evropského parlamentu. EUSR, jak už jste se někteří zmínili, jsou nástrojem vycházejícím ze smlouvy a SZBP. Ano, eh, je to věc, která už zde existuje nějakou dobu, je to známý nástroj. A stejně jako se ZBP bude fungovat nadále, tak tu jsou i eh, dobré důvody pro to, aby existovaly EUSR, ti to tedy zvláštní eh, zástupci, zvláštní představitelé. Jak už řekli tady kolegové, měli by být schopni fungovat s dalšími paralelními nástroji. Využíváme totiž nástroje, které už zde byly eh, předtím. A eh, potom to jsou zvláštní přidělenci, přidělenci pro různé eh, oblasti nebo například pro krizové oblasti. To už je jiná záležitost. Javier Solana měl několik osobních eh, představitelů, kteří byli tedy členy jeho kabinetu se zvláštním eh, posláním, ale nebyli takto zakotveni ve smlouvě. Proto EUSER eh, teď může jmenovat v rámci e SVČ osoby zaměřené na takovouto činnost. Co se týče tématického zaměření bývalých EUSR, je eh, třeba uvažovat eh, o tom s jasnými eh, souvislostmi s kompetencemi komise, například pro lidská práva, nešíření zbraní, ale to už je tak trochu na hranici. To je tedy taková úloha, která ještě zůstane USRF ZBP a s ohledem na zvládání krizí. Politické postavy, ano, o tom se hovořilo, je zajímavé, že na počátku tam bylo více tedy eh, eh, politických osobností, postav, eh, ale pak to situace začala být složitější, takže spíše začali využívat tedy velvyslanci nebo úředníci evropských institucí Eh, lépe se totiž eh, spravovali a řídili a neprosazili, neprosazovali tolik svou vůli. Tím samozřejmě nechci urazit nikoho ze stávajících EUSR. To se teď může změnit, to je zajímavé protože SVČ může spolupracovat bok po boku také s národní diplomací a a teď je tu otázka, zda EUSR nedostanou více politických úloh nyní. Eh, ten trend za poslední léta nicméně byl opačný, eh, měli být pevněji provázáni, čím dál pevněji provázáni s diplomatickou službou, s diplomatickým systémem. Co se týče tedy té eh, dvojhlavosti, eh, ano, to hm, samozřejmě to by byla taková první volba, jak zde bylo řečeno, jak řekl poslanec Brandner, poslankyně Brantenová, například eh, Kosovo, Bosna a Hercegovina nejsou snadné země a eh, proto by tam mohl vzniknout takovýto dvojitý mandát, ale eh, prozatím je zapotřebí využívat struktury, které jsou v daných zemích, struktury vyplývající z začlenění aktivit EU do spolupráce s danou zemí nebo s danou oblastí. A proto mm, je tedy možnost, mm, kromě toho, že tento mandát bude pokračovat, eh, vytvořit pro ně ještě takovou druhou eh, funkci. Eh, potom mm, otázka silni, širší strategie, například využít Eh, využití EUSR. Já si nemyslím, že by měly být využity pro vojenské eh, účely nebo tedy pro vojenské operace. Už máme 11 eh, mandátů. Takže pro tyto mandáty bychom měli vypracovat rámce, v jakých budou pracovat, jaké cíle tam chce plnit EU, jaký jiní aktéři tam jsou, kteří budou spolupracovat nebo mají s EUSR, v jakém vztahu budou k sobě navzájem. A potřebujeme tedy takto široce pojatý eh, program, který by se zaměřoval na, me, na mediaci, na tedy zprostředkování, na um, předcházení konfliktu nebo řešení konfliktu, eh, kdykoliv um, ehm, eh, bude nějaký OSR e k tomuto mít mandát. Pak je tu otázka, která je teď na stole, a to je, to je otázka mandátů, které mají být ukončeny příští měsíc, nebo vyprší příští měsíc. Já eh, nevím, zda tedy ty dva nebo čtyři mandáty teď mají mm, úplně být ukončeny. Zdá se, že byly eklekticky, pokud to tak mohu říci, vybrány tyto dva až čtyři mandáty a proto jsem přišel s určitými kritérii, která by měla racionalizovat diskuzi. Samozřejmě, že je důvod některé mandáty ukončit, ale eh, na základě určitých eh, racionálních úvah a snad ne ad hoc. Eh, samozřejmě viděli jsme, jaké dopady už by to mohlo mít. A na závěr o úloze Evropského parlamentu. Evropský parlament má širší úlohu i v souvislosti tedy s EUSR. Je tu možnost provádět výměny názorů, neříkejme tomu přímo slyšení, předtím, než tito zvláštní eh, zástupci EU jsou vysláni eh, k zahájení mandátu. Evropský parlament může takto pozvat každého EUSR, aby eh, přišel a vyměnil si názory, pohovořil s Evropským parlamentem. Co se týče vedoucí delegací, to, co se vztahuje k vedoucím delegací, by se mělo vztahovat i na EUSR. Evropský parlament tedy má velké pole působnosti a to se vztahuje i na zodpovědnost, kterou má paní Eštnová vůči e, parlamentu a e, která se vztahuje taky na druhou stranu na EUSR. Jak Evropský parlament chce hrát tuto aktivnější úlohu? Jak chce tento nástroj EUSR vtáhnout, eh, zašlenit více do komunitární scény eh, za možné využití tedy smluv a případně mezivládních nástrojů. Děkuji. Předseda, děkuji vám, eh, pane Adebare. Eh, děkujeme také městskou generálního eh, tajemníka. Já teď ještě předám slovo na chviličku panu Tanokovi. Děkuji, pane předseda, jsem jsem tady nebyl na začátku této debaty, já si Myslím, že tady bude i nadále role pro tyto zvláštní vyslance na regionálním základě, aby koordinovali práci Evropské unie přes eh, hranice. Neměli by to být pouze diplomaté, myslím, že i bývalí politice, politici nebo eh, profesoři, vlastně i mm, evropští poslanci by mohli se stát těmito zvláštními vyslanci. Eh, možná, že jeden z nich by měl být eh, jmenován pro pro africký eh, roh, aby tam bojoval proti terorismu a piráctví. Naše politická skupina, která jde o rozpočtovou neutralitu v této oblasti, by byly proti tomu, aby byly jmenováni zvláštní vyslanci pro jednotlivé země. To už by dále nemělo být vytvářeno, mělo by to být rozpuštěno v rámci posílených eh, kompetencí eh, vedoucích delegací. Grazie, onorevole Děkuji, pane Tanoku. O slovo žádal žádala paní Brantnerová, prosím. Thank you. Um... Já mám jenom jednu krátkou praktickou otázku. Eh, týkající se odměňování těch dvojích těch úředníků, kteří mají dvojí funkci? Dostávají oba ty platy? Eh, Toto je otázka možná na pana doktora Popovského, než na pana doktora eh, Adebara. Uvidíme, zda na to budete chtít také eh, odpovědět, ale mezi tím můžete, může pan Popovský, když tak přemýšlet, odpovědět na druhou otázku a odpověste panu Tanokovi. Argumenty pro regionální zvláště vyslance jsou mnohem silnější než argumenty pro to, že by byli jmenováni pro jednotlivé země. Otázka je, jak zajistit přechod k těmto novým mandátům. A tady se hovořilo o Bosně, Hercegovině, Kosovu a Černé hoře, tak ten úmysl tady už existuje, ale ještě nedošlo k tomu, že by byli jmenováni vedoucí delegací také jako vyslanci. Takže Myslím, že jako první budou eh, ukončeny mandáty pro jednotlivé země, také z rozpočtových důvodů, ale potřeba zajistit přechod k těm novým. A já bych předpokládal, že návrh vysoké představitelky pro ukončení těchto mandátů se původně zaměřovaly na ty, kteře, kteří byli jmenováni pro jednotlivé země, ale teď vidíme na tom seznamu těch, které se budou rušit, eh, dva regionální vyslance, takže Vidíme, že to tak až úplně neplatí. Jinak ale s vámi souhlasím v okamžiku, kdy Evropská unie bude mít zajištěnou přítomnost na místě a kde vedoucí delegací mohou eh, se věnovat také řešení konfliktu, tak eh, by to tak eh, mělo být. A to říkám velmi opatrně, protože pořád jsou tady země, kde to již je plnohodnotné, plnohodnotná práce které plně zaměstnává. Takže kdyby měli vykonávat um, obojí funkci, tak by to nemuseli nutně zvládat, ale zase vysoká představitelka má dvojí eh, funkci a zvládá to dobře. Takže myslím, že tady potřeba zajistit ten, co nejlépe ten přechod. Doktor Popovský, boli forsi... Děkuji. Možná pan Popovský by rád odpověděl na tu otázku, kdo zaplatí a co. Uh, I can give you my... Uh, mohu uh, se pokusit vám na to odpovědět, nejsem s tím úplně jistý. Co se týče těch eh, vedoucích delegací Evropské unie, kteří mají dvojí funkci, mají ještě funkci zvláštního vyslance, tak ti jsou placeni jako vedoucí delegací. Ale mohu si to ověřit, nejsem si tím úplně jist. Samozřejmě existují i jiné typy dvojích mandátů, například v Bosně a Hercegovině a v Kosovu ale tam je to trochu jiná věc, protože to je tam spojeno s nějakou eh, mezinárodní funkcí, tam je funkce zvláštního zástupce mezinárodního společenství a ti jsou potom placeni jako zvláštní vyslanci z Evropské unie, což se počítá na stejném základě, protože v podstatě zaměstnanecké předpisy tady platí bez změny. Ale mm, ověřím to na našem úřadě a můžu paní Bratner poskytnout odpověď. Děkuji, já jsem se na to ptala, protože hodně novinářů se na to ptá. Bene, lo facciamo per iscritto. Dobře, takže se odpověď dozvíme písemně. Tímto můžeme ukončit naši diskuzi. Děka, děkujeme všem účastníkům, našim hostům. To téma je velice zajímavé. Máme kompetenci konzultovat, nikoli spolurozhodovat. To je tedy eh, takové eh, nastavení procedur, které musíme respektovat. Nicméně eh, potřebujeme znát přesné informace a teď do 11.15 přerušíme naši schůzi, kdy bude pokračovat naše schůze výměnou názorů s panem Davidem O'Sullivanem ohledně vyjednávání dohodě mezi EU a Ruskem. aby Please, colleague, sit down. The, our... Kolegové, prosím, zajměte místa. Naši hosté eh, mezi nás dorazili. Máme velmi nabitý program. Máme pětiminutové spoždění. Bude se konat na názorů eh, ohledně eh, stavu vyjednávání o dohodě mezi EU a Ruskem. Víte, že na podzim 2010 proběhla dvě kola vyjednávání mezi EU a Ruskem. A proto je vhodné, abychom si vyměnili názory, abychom se informovali jako výbor pro zahraniční záležitosti o výsledcích těchto jednání, tak jak je stanoveno v politické dohodě s vysokou představitelkou v rámci provádění Lisabonské smlouvy. Eh, proto tedy Evropský parlament má svou účast na těchto procesech. Hned předám slovo panu Davidu Osalevnovi, který zde zastupuje Evropskou službu pro vnější činnost a následně bude hovořit pan velvyslanec Čižov. Um, <clears throat> Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi, abych na úvod eh, řekl, vzhledem tomu, že tady vystupuji poprvé ve své nové funkci, že jsem velmi rád, že tady mohu být a chtěl bych zdůraznit to, co jež bylo včera řečeno a to, že vysoká představitelka velmi dbá o to, aby měla co nejlepší vztahy s Evropským parlamentem. Ať už to bude v oblasti mé, mé působnosti, což jsou finanční administrativní záležitosti, anebo v oblastech eh, politiky, tak eh, my jsme k dispozici tomuto výrobu, výboru pro jakékoliv informace které budete potřebovat a těším se na velmi dobrý funkční vztah s tímto výborem, jako jsme měli už eh, s výborem INTE, když jsem eh, byl ve své předchozí funkci v komisi. Dnes eh, dopoledne trochu budu ještě vzpomínat na dobu, kdy jsem měl na starosti generální ředitelství Relax, a eh, kde jsme společně s panem velvyslancem eh, vyjednávali společně některé věci, ale od eh, prvního první jsem teď tedy ředitel operací EAS. Jsem velmi rád, že mohu využít této příležitosti a nastínit vám pohled EAS. Samozřejmě vám velvyslanec vám dá svůj náhled na tato vyjednávání, která ještě teď trvají více než dva roky ale jsou to velmi důležitá jednání která by měla vést k uzavření nesmírně důležité dohody. Celé to bylo zahájeno v roce 2008, těch eh, kol jednání bylo 12. A já bych řekl, že jednak tady máme dobré zprávy, ale tak ne až tak dobré. Eh, dosáhli jsme značných pokroků eh, v těch kolech jednáních, ale horší zpráva je, že jsme Eh, že se nám nepodařilo v oblastech obchodu a investice dosáhnout eh, větší, eh, většího pokroku a budeme se snažit, aby v těchto oblastech jsme dohnali do spoždění a dotáhli celou věc k závěru. Jak víte, naši, našimi cíly jsou za prvé mít silný, ambiciozní a komplexní dohodu o partnerství s Ruskou federací. chceme dosáhnout více a ne méně, než máme prostřednictvím současné smlouvy o partnerství a spolupráci. Chtěli bychom doplnit také ty současné povinnosti vyplývající z smlouvy o partnerství nebo dohody o partnerství. Za druhé víme, že hovoříme o dohodě mezi dvěma členy Světové obchodní organizace, v čemž já se dobře vyznám, vzhledem ke své předchozí funkci. Myslíme si, že nová dohoda bez eh, podstatných ustanovení o obchodu, investicích a zejména energetice není, eh, by nebyla dobrá. A proto nás velmi eh, těší, že dochází k pokroku v jednáních o vstupu Ruské federace do VTO. A doufám, že můžeme promítnout tento pokrok v multilaterálním rámci i do našich jednání. Samozřejmě tady ještě pořád zůstává otevřená otázka týkající se přesně implikací vytvoření celní unie pro naše bilaterální obchodní vztahy, ale my velmi silně podporujeme vstup Ruska do VTO a nadále chceme spolupracovat s ostatními stranami, abychom toho dosáhli co nejdříve. A na závěr třetí zásadní předpoklad na naší straně je to, že dodržování demokratických zásad a lidských práv bude eh, jedním z hlavních prvků této dohody. Je to prvek, jehož porušování by mohlo vést k unilaterálnímu eh, pozastavení platnosti této dohody. Pro nás jsou lidská práva v jádru tohoto vztahu a musí být příslušným způsobem řešena v této dohodě. A je potřeba připomenout, že již v současné dohodě o partnerství a spolupráci je dodržování demokratických principů a lidských práv e, součástí článku 2. A my si nedovedeme představit, že by došlo k snížení eh, úrovně eh, této oblasti. A nechci hovořit eh, o podrobnostech v tomto okamžiku, ale dovolte, bych vám podal eh, informace o těch jednáních samotných, které probíhaly prostřednictvím čtyř pracovních skupin. Jedna se bývala bezpečnosti, druhá eh, spravedlností a právním státem, za třetí ekonomické záležitosti a za čtvrté to byla pracovní skupina pro vědu a výzkum. A dovolte, abych vám v krátkosti popsal, k čemu dochází na těchto pracovních skupinách. Když jsme se naposledy s panem Slancem setkali v prosinci, tak jsme mohli poukázat na značný pokrok v oblasti politického dialogu, vnější bezpečnosti a svobody bezpečnosti a spravedlnosti. Formulování toho textu o politickém dialogu pokročilo. Je to diskuse o otázkách, jako jsou eh, Eh, zbraně. Teď probíhají jednání o zbraních hromadného ničení. To už tady se blížíme dokončení, ale je potřeba to ještě doladit. Jsou tady trochu potíže s formulací hlavních zásad pro spolupráci. Rádi bychom, aby tady byl odkaz na demokracii a lidská práva mezi hlavními zásadami, kromě také zásady právního státu. Samozřejmě vyslanec vysvětlí své, své stanovisko, ale já bych řekl, že Rusko má výhrady k tomu, jestli demokracie je skutečnou zásadou pro spolupráci. Má pocit, že těch zmínek tam je příliš mnoho. Po mnoha jednáních jsme se rozhodli eh, měnit eh, eh, sousedství nebo dobré sousedství na státy, které sousedí s Ruskou federací. Eh, Rusko by také chtělo omezit to slovo svoboda do ehm, další prvky. A jako referenční bod máme pochybnosti o tom, jestli toto by měl být ehm, zakotveno v nějakém právním textu. Poměrně eh, dobrý pokrok byl dosažen na pracovní skupině pro spravedlnost, eh, spravedlnost svobodu. Celá řada oblastí tady už eh, se blíží ukončení, například na zločinu, hranic, zpráva hranic, ale ožávé téma je i nadále boj proti drogám, eh, soudní spolupráce a zelové otázky, eh, co všechno by se mělo odvíjet od těch hlavních zásad, jako je právní stát a dalších. Stále existují ještě otevřené otázky u vízové politiky. My to vnímáme jako oddělenou oblast. Ale samozřejmě, že jakýkoliv pokrok v této oblasti musí být reflektován také v té finální verzi dohody. Co se týče hospodářské spolupráce, tady jsme dosáhli značného pokroku. Uzavřeli jsme ještě téměř 11 kapitol, nebudu je všechny jmenovat, ale týká se například statistiky, turistiky, zemědělství, rozvoje venkova a tak dále. Probíhá ještě práce na formulování čtyřech dalších kapitol a poté až budeme mít jasněji o těch horizontálních otázkách souvisejících s investicemi a obchodem, tak budeme moci pokročit u dalších otázek. To jsou ty oblasti, které teď představují největší potíže. Když jsme tady byli naposledy, pan Nengerelli tady zastupoval komisi, eh, to bylo v červnu loňského roku, a jsme potvrdili, že řešíme první část ustanovení o obchodu, to se týkalo hygieny, duševního vlastnictví, obchodu se zbožím, celního, celních eh, záležitostí. To tedy eh, od července bylo předmětem jednání. Ještě jsme neobdrželi reakci na všechny tyto otázky do té míry, jakou jsme očekávali, a je to tedy pořád na úrovni předběžné výměny názoru. Eh, během 11. kola jsme se domhodli na vytvoření eh, skupiny expertů, která by měla formulovat ustanovení v těchto oblastech. Tato skupina se zatím sešla dvakrát ale upřímně řečeno, myslím, že tady ten pokrok není eh, viditelný a to samé je potřeba říci i eh, o zasedání, které proběhlo 16. prosince, poslední zasedání té pracovní skupiny. To je tedy stav jednání dnešnímu datu. Myslím, že jsme se s panem Veslancem dohodli, že se pokusíme zintenzivnit naše úsilí v této oblasti. V praxi to znamená, že musíme věnovat hodně energie a zdrojů na vyjednávání těchto ustanovení obchodu a investicích, tak abychom to mohli promítnout do jednání ostatních pracovních skupiny. Další setkání pracovní skupiny pro hospodářské záležitosti se bude konat 4. února a skupina pro Eh, formulaci ustanovení by se měla ještě setkat předtím. Dvě, eh, dva poslední body došlo k pokroku v oblasti vzdělávání kultury. Několik kapitol tady bylo uzavřeno. U kultury máme rozdílné názory týkající se rozmanitosti kulturní a za druhé také navrat, navrácení eh, kulturních statků. To je je věc, eh, které, eh, kterou budeme muset ještě řešit. A dále je to otázka vědy a výzkumu. My jsme poslali ruské straně formální pozvánku, abychom, eh, aby Rusko se mohlo formálně přistoupit k našemu rámcovému vědeckému programu. Tady ta formální žádost o členství byla podána v roce 2008. Ještě jsme, nemáme formálně odpověď na tuto naši pozvánku, ale dostali jsme odpověď od příslušného ministra eh, Ruské federace, komisařce Queenové a, a, a eh, pravděpodobně tedy brzy dojde k zahájení těch jednání a já doufám, že to bude v kontextu eh, těchto jednání o dohodě. A že to bude co nejdříve. Tolik tedy, pane předsedo a dámy a pánové k stavu našich jednání. Mnoho pozitivních eh, věcí, hodně dosaženo pokroku, ale je trošku nevyvážený a myslím, že v některých oblastech bude potřeba dohnat eh, zpoždění potřeba vyvinout vážný úsilí v oblasti obchodu a investic tak, abychom zajistili eh, vyváženost těch jednání na všech frontách. I nadále jsme odhodláni dotáhnout jednání do úspěšného konce, jakož je určitě i pan vyslanec velvyslanec, ale je potřeba ve zvláštní ústí eh, v těch eh, oblastech eh, investice a obchodu. Děkuji vám, pane doktore Salvene. Slovo předám panu Čižovovi, který zastupoval delegaci Rusko při vyjednávání, ale ještě bych chtěl vaším jménem zde říci, že včera jsme si připomněli oběti atentátu na letišti Domoděvovo. A chci vyjádřit soustrast jménem nás všech. Jsme, mm, soucítíme s ruskou vládou v této tragické situaci, barbarský akt. K němuž došlo nás. Vede k tomu, abychom ještě více a silněji pracovali na hledání politického řešení pro mnoho konfliktů, které trápí Kavkaz, a zejména abychom odsoudili takovéto barbarské a násilné činy. Pane velvyslanče, máte slovo. Thank you, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Především děkuji za vyjádření soustrasti s rodinami obětí barbarského teroristického útoku na moskevském letišti, ke kterému došlo předevčírem. Chtěl bych také poděkovat za příležitost setkat se s poslanci a poslankyněmi zahraničního výboru Evropského parlamentu. Na tomto setkání bych se pokusil sdělit náš názor na novou smlouvu s Evropskou unii. Chtěl bych také poděkovat mému partnerovi při jednání Davidu Sullivanovi za obširné představení úspěchu i neúspěchu těchto vyjednávání. Konec konců nikdo neočekával, že tento proces bude jednoduchý. Pokud dovolíte, tak bych na samý začátek se pár slovy vyjádřil k pozadí tohoto vyjednávání. Jde o to, že tato nová dohoda EU-Rusko má v tuto chvíli pouze předběžný název. Až dopracujeme text, tak dopracujeme i jeho název. Jde o to, že u této dohody šlo o vytvoření komplexní dohody, která by nahradila stávající dohodu o partnerství a spolupráce podepsanou v roce 1994, která vstoupila v platnost v roce 1997. Stále je v platnosti, každoročně se automaticky prodlužuje. A to až do chvíle, kdy jedna či druhá strana se rozhodne smlouvu vypovědět. Než se naši vrchní představitelé rozhodli pro toto jednání, tak jsme se zabývali všemi dalšími alternativami. Evropská unie má zkušenosti se třetími státy, jako Spojené státy, Japonsko, Čínsko, Norsko, Švýcarsko. A tehdy jsme dospěli ke společnému závěru, že nejlepší alternativou pro Rusko evropské vztahy bude takováto nová komplexní smlouva. Politické rozhodnutí padlo a v říjnu roku 2005 v Londýně na samitu Evropská unie Rusko. Ruská vláda schválila mandát pro vyjednávání a jmenovala mne v listopadu roku 2006 do čela vyjednávacího týmu. Bohužel Evropské unii tento krok zabral daleko více času a následně jsme mohli skutečně spustit tato jednání až v červenci roku 2008. Proč potřebujeme takovouto novou komplexní smlouvu? Je to poměrně pochopitelné. Když se podíváme zpět do roku 2094, tak uvidíme, že tehdy Rusko bylo jiným Ruskem a Evropská unie byla jinou Evropskou unii. Řada oblastí spolupráce totiž nebyla ošetřena PCA. Například spolupráce v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky ošetřena nebyla vzhledem k tomu, že v roce 1994 ještě neexistovala. A týká se to i řady dalších oblastí. Naše spolupráce se totiž neustále rozšiřuje. Kdo by si pomyslel, že Evropská unie a Rusko bude v 90. letech kdo by si v 90. letech pomyslel, že Evropská unie a Rusko budou bojovat se somálskými piráty? Cílem této nové dohody je kvalitativní krok kupředu a posílení právního základu pro rozšiřující se vztahy EU-Rusko. Proto by tato smlouva měla být zaměřena do budoucnosti, strategická, měla by být strategická a pochopitelně právně závazná. Máme i další důvod vystupovat před tímto výborem. A ten spočívá v tom, že Evropský parlament a Ruský parlament nakonec budou ratifikovat výsledek našich jednání. Před začátkem těchto vyjednávání na summitu v roce 2007 Rusko a Evropská unie přijali prohlášení k zahájení vyjednávání, ve kterém se psalo, že nová dohoda bude ošetřovat všechny nové oblasti vyjednávání, včetně těchto čtyř společných prostorů a jejich cestovních map. S tím, že neopakovali tyto cestovní mapy a jejich znění. Zároveň byla založena možnost pro vytváření dalších sektorových dohod pro konkrétní oblasti spolupráce. Tato smlouva tedy bude komplexní, ale ani jedna ze stran nechce, aby byla všeobsahující. Je to spíše jakýsi základ, který bude doplňován o další sektorové smlouvy. S tím, že tam bude zvláštní kapitola, o které jsme zatím ještě nezačali jednat, o institučních ujednáních, které by umožnily řádné fungování tohoto vztahu. Obecné výsledky 12 kol vyjednávání jsou pozitivní. Jak jsem říkal, nikdo neočekával, že to bude jednoduché a nikdo neočekával, že to poběží rychle. Je to totiž proces, který není ovlivňován nějakým umělým termínem. Spíše nám jde o kvalitu než o rychlost. Nebudu opakovat to, co už David říkal o výsledcích práce čtyř pracovních skupin. Co se týče obchodu a investic, tak to jsou aspekty, které patřily spíše mezi ty těžší. Co se týče stanovení hranice mezi tou základní dohodou a dalšími preferenčními dohodami o obchodní výměně a ekonomice, které budou následovat. Vycházíme také z předpokladu, že tato nová základní dohoda bude uzavřena mezi dvěma členy VTO. Proces vstupu do VTO je předmětem zvláštního vyjednávání. To už trvá 17 let, to je skoro na Guinnessovu knihu rekordů. Trvá to dokonce déle, než to trvalo Číně. Ale doufáme, že už to je spíše otázka měsíců než dalších let, než eh, bude dokončeno vyjednávání o přistoupení Ruska k VTO. Memorandum o porozumění bylo podepsáno v Bruselu 17. prosince 2010 a dále potvrzeno na 26. summitu Rusko-EU ten den, ten samý den, musím s radostí konstatovat, uzavřelo většinu vyjednávání EU-Rusko ke vstupu Ruska do VTO. Problém ale je, že se to netýká pouze Ruska a EU, ale, a EU, ale i řady dalších aktérů. Nicméně naším záměrem je co nejrychleji toto jednání dotáhnout do konce. Co potřebujeme k dalšímu pokroku? Možná ne zrychlení jednání, ale minimálně stálý pokrok. Je potřeba, aby obě strany byly připraveny a aby měly dostatečnou politickou vůli k uzavírání kompromisu. V nejbližší budoucnosti budou předány vyjednávací instrukce ze strany komise a službě pro veřejnou vnější činnost. Pokud se pletu, tak mě prosím opravte. A doufám, že vyjednávací tým Evropské unie bude mít dostatečný manevrovací prostor pro další jednání. Jedna z překážek stojící v cestě vyjednávacího procesu byla, že od samého začátku David je už jaksi mým čtvrtým protějškem v těchto jednáních. Přicházím o vyjednávací partnery, tak doufám, že tam David zůstane. Kromě toho se domnívám, že je potřeba vystříhat se kroků, které by narušily integritu tohoto vyjednávacího procesu. Tato dohoda je regionální a je komplexní a toho bychom se měli držet. netřeba, aby problémy, které vzniknou v určitých prvcích vyjednávání, ovlivnily další kapitoly. Myslím, že naším cílem by měla být ambiciozní dohoda, která bude odpovídat úrovni strategického partnerství mezi Evropskou unii a Ruskem, a to ve středně a dlouhodobé perspektivě. Děkuji. Grazie, signor ambasciatore. Děkuji vám, pane velvyslanče. Zahájíme tedy eh, diskuzi. Jako první se bude tázat náš zpravodaj ohledně této dohody, pan Severin jako první. Nehledě na ten krátký čas, pane předsedo, myslím si, že bych také nejdříve měl vyjádřit soustrast a zármutek mm, pro um, ruské obyvatele a Rusko jako takové, které bylo konfrontováno s barbarským teroristickým aktem. A jsem si jist, že pan velvyslanec Čižov eh, eh, předá eh, zprávu o našich, naší soustrasti svým mm, spoluobčanům. My Eh, samozřejmě chceme konat tyto schůzky, abychom se dozvěděli eh, informace. Já vítám transparentnost eh, i tedy v rámci toho diplomatického prostředí. Informace, které vy nám poskytujete, my potřebujeme správně zpracovat tyto informace, abychom mohli také správně zareagovat a budovat takto další budoucí kroky. V této dohodě nic tedy v tomto vyjednávání není jen technickou záležitostí, vše je vysoce politickou věcí a nic není jen takovou eh, jednotlivostí nebo nějakým obyčejným postupem mezi EU a Ruskem. Je to opravdu strategický rámec, velice důležitý. A proto je důležité, abychom si připravili tedy na právním základě strategický rámec pro dlouhodobé eh, komplexní partnerství s tak důležitým globálním hráčem, jakým je Rusko z perspektivy EU. Nová dohoda by měla poskytovat tedy e, celostní rámec a právně závazné e, na opatření s obou stran, tedy partnerů, včetně politického dialogu o všech mm, otázkách, které jsou pro nás důležité, jako je právní stát, otázky bezpečnosti, společné zájmy v boji proti terorismu, boj mm, proti šíření mm, zbraní hromadného ničení, pak to jsou otázky Iránu, řešení zmražených eh, konfliktů ve společném sousedství, ať už tedy těmito státy myslíme cokoliv dále konkrétně. Pak je to usnadnění vízového režimu pro eh, studenty, eh, vědce, ekonomickou spolupráci, eh, kontakty s, mezi umělci, mezi lidmi jako takovými a investice do dopravy, energetiky a podobně je třeba, abychom v rámci tohoto eh, postupu vyjednávacího budovali také vzájemnou eh, důvěru. Budování důvěry je velice důležité a eh, slabiny v naší vzájemné důvěře by také oslabily možnost budování další dohody. Evropská unie by měla poskytovat větší záruky Rusku o tom, že je dobré tedy mít lepší vztahy, silné vztahy eh, mezi Ruskem a celou Evropskou unii, několik jednotlivými státy. Takže Evropská unie by měla být chápaná jako tak pevný a solidní partner jako eh, kterýkoliv z členských států. Mám tedy jen pár dotazů ohledně vstupu do VTO. Nepochybně bilaterální otázky, jak se zdá, jsou vyřešeny, ale je tu asi nebezpečí, že jiné státy by mohly mm, jednat nebo zakročit nepozitivním způsobem v tomto postupu protože vstup Ruska není jen v zájmu Ruska, ale i EU. A pan O'Sullivan už o tom trochu eh, hovořil. Možná by nám ještě mohl eh, ukázat, jakým způsobem bychom mohli pokročit dál v těchto vztazích eh, s Ruskem na základě zkušeností s jinými zeměmi. Možná pan eh, Čižov by nám mohl říct, co ještě nebylo vykonáno a kde máme pomalý pokrok. A ještě bych se chtěla zmínit o modernizaci. Co ve skutečnosti Rusko očekává od EU, nebo co by mohlo na pomoci modernizaci Ruska? To si myslím, že velice důležité eh, pro naše vzájemné vztahy. A jak eh, také EU definuje modernizaci, protože pro nás má toto celou řadu různých aspektů. Grazie, onorevole. Děkuji, pane Severine. Slovo má pan Salafranka, dvě minuty. Gracias, señor presidente. Eh, gracias. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat eh, panu O'Sullivanovi a eh, přeji mu hodně štěstí eh, v jeho funkci, když pracoval na komisi v různých pozicích. Nepochybně získal obrovské zkušenosti pro tento nový úkol. A já chci také poděkovat panu ruskému velvyslanci a chci za EPP vyjádřit naši soustrast Včera jsme drželi minutu ticha, abychom si připomněli oběti atentátu. Souhlasím s tím, co říká pan velvyslanec ohledně toho, že tato dohoda má představovat kvalitativní skok v našich vztazích. Jsme důležitým partnerem a proto eh, takováto dohoda se musí zakladat na eh, principech a hodnotách. Takže základní hodnoty musí být eh, jasně zde stanoveny, musí být součástí dohody tak, aby obě dvě, ča, aby obě dvě strany mohly vyžadovat jejich eh, respektování. Těší mě v této souvislosti to, co řekl pan O'Sullivan. Co se týče spoždění v pokroku eh, v kapitole obchodu a investice, zdá se, že to je trochu eh, v rozporu s postupem vyjednávání o vstup do VTO. A v tomto smyslu bych rád věděl, jak se vysvětluje tedy toto spoždění Pan Severin jako zpravodaj v této věci řekl, že eh, všechno na dohodě mezi EU a Ruskem je politické a proto já bych se chtěla zeptat, jak v rámci nové strategie eh, která byla přijata eh, v Lisabonu, kde Rusko není chápáno jako rival, ale jako partner v rámci obrané strategie, tak jak bychom mohli využít těchto východisek pro dořešení otázek bezpečnosti a e, souvisejících otázek v naší dohodě. E, co se týče sousedících zemí, my máme politiku e, sousedství. Já bych chtěl vědět něco více o vašich zkušenostech souvisejících s vízy, s vízovým režimem Zdá se, že ty mají být vyjednány separátně, ale jaké jsou údaje ohledně vízového režimu? E, protože od nás ruská strana žádá dvojnásobek víc, než kolik žádá e, Evropská unie. Já vím, že tu je málo času, pane předsedo, ale chtěl bych se ještě zeptat na gruzinskou krizi. A prostě chtěl bych znát tedy stav vyjednávání v těchto všech e, oblastech. Doufáme, že pan O'Sullivan dokáže dovést do konce toto vyjednávání. Děkuji, pane Salafranco. Paní Omen Reuten, dvě minuty. Ja, um, ehm, laat mij, um, aller... Děkuji. Nejprve eh, dovolte i mě, abych vyjádřila svou soutra, soustrast, eh, podobně jako ostatní kolegové, obětem tragédie. Když hovoříme o dohodě o partnerství, čímž se vracím eh, do doby, kdy jsem byla předsedkyní delegace pro vztahy Ruskem, tak tím hovoříme o těch společných prostorech, o modernizaci. A během té doby eh, jsme také vždy hovořili právě o této dohodě o partnerství. A já si právě myslím, že už ta agenda obsahující ty společné prostory a otázky spojené s modernizací byly vlastně překážky k dokončení dohody, uzavření dohody o partnerství. A to je politování hodné. A sice proto, že dohoda o partnerství není důležitá jenom pro nás, ale důležitá i pro Rusko. A dovolte mi říct ještě jednu věc. Podle mě eh, se lišíme už eh, v tom výchozím postoji k jednání. Rusko říká, že to musí být co nejkratší, zatímco my říkáme, že to musí pokrývat všechny důležité aspekty, včetně obchodu. A podle mě eh, je v celém tomto procesu důležitá vzájemnost a reciprocita. Potom bych se chtěl zeptat na VTO, jestli vyvíjí nějaký tlak i jiné státy, včetně Kazachstánu. A potom chci říci, že vedle modernizace bychom rádi viděli také demokratizaci. Prezident Medvěděv je často kritizován kvůli korupci a kvůli špatnému prostředí pro investice. Nedávno jsme byli svědky Eh, protestů proti rozsudku nad Chodorkovským. A myslím, že to je známkou toho, že modernizace neprobíhá. Proto bych se ráda zeptala pana Čižova, jak by hodnotil ten proces modernizace v Rusku. Děkuji. Slovo má pan Ogolan, tedy dvě minuty. Uh, Děkuji. Já bych chtěla vyjádřit naše soustrast Rusku a ruskému lidu. Podobně jako mý kolegové, já mám otázku na pana Olsalivena týkající se současných jednání. Je dobré, když říkáte, že došlo ke značnému pokroku, že nazýváte Rusko strategickým partnerem a že to jednání je v zájmu také Evropské unie, ale několik mých kolegů se ptalo na to, do jaké míry je toto partnerství založeno na hodnotách. Já se vás chci zeptat, Jak se vám v tomto kontextu jedná? Protože eh, Rusko vnímá určité hodnoty jinak než my a v posledních měsících eh, můžeme doložit řadu příkladů. Například to byl soud nad Chodorchovským, eh, manipulace justice, to bylo kritizováno řadou organizací bránících lidská práva a, nebo zatčení opozičních politiků, čímž mám na mysli Borise Němcova, který rozhodně neudělal nic nezákonného a nebyly ani sděleny důvody o zatčení. A tak dále. My jsme před měsícem na právním zasedání diskutovali o možných sankcích vůči těm um, ruským úředníkům, kteří byli zapleteni do případu Magnický, jakož i vůči těm, kteří se podělili na procesu s Chodorkovským, mohl byste nám tedy říci, do jaké míry je možné jednat v této atmosféře. Grazie, onorevole Ojuland. Děkuji vám, paní Ojuland. Pan Šulc, dvě minuty. Ich will und kann mich nur den já se mohu pouze připojit k vyslovení soustrasti eh, nad oběťmi do tragického útoku na moskevské letiště. Ukazuje to, že máme společné bezpečnostní zájmy, které jsou neoddělitelné společně s tím i e, společné základní hodnoty, přestože ty jsou možná v kontextu těch jednání sporné. A já bych se vás, pane Babeslanče Čižové, chtěl zeptat, jak byste se chtěl postavit této spirále násilí, jak e, byste je chtěl ukončit, když e, například na násilí se odpovídá násilím, zejména na Kavkaze. A pane O'Sullivane, Jak chcete zajistit, aby nedocházelo ke střídání vyjednavačů? Eh, víme, že od roku 2009 se hovoří o modernizační dohodě s Ruskem a o dalších dvou dohodách, které jsou sektorové, to je to partnerství o spolupráci. Má to nějaký vliv tedy? A nebo se jenom střídavě používají různé pojmy pro tyto dohody? A pro pana Čežova ještě my jsme dostali návrh, abychom vytvořili platformu pro dialog občanské společnosti, abychom podpořili také komunikaci mezi nevládními organizacemi, aby jsme tomu dali institucionální rámec. Bohužel jsme ještě neslyšeli od ruské strany, do jaké míry souhlasí s tímto procesem jakou představu má o mm, tom, jak spustit nebo zahájit toto fórum. Pane Šulci. Pan Tanok, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, za ECR. Bych vám bych chtěla poblahopřát panu Salvenu k místu a chci vyjádřit upřímnou soustrav, soustrav panu Čižovi kvůli tomu eh, teroristickému útoku na moskevském letišti. Rusko je velmocí a také je, proto musíme tedy společně eh, Eh, vybudovat eh, naše vzájemné eh, vztahy, politický rámec, strategický rámec pro tyto vztahy. Přejeme si, aby v naší společné zahraniční politice zde bylo toto zaměření také na Rusko, ale v naší politické skupině máme určité obavy ohledně nezávislé soudnictví a svobody ve vaší zemi, zejména co se týče Eh, vyřešení nebo vyšetření vražd, zejména pak novinářů. A eh, pak je tu otázka vydání člověka stěhne v Británii. Eh, takže to jsou bilaterální otázky z Británii. Pak je to otázka dalšího rozvoje té Ruska, které souvisí jak s demografií, potom s diversifikací energetických zdrojů. Rada bezpečnosti se zabývá také uranem, e, spoluprací s Severní Koreou a Balkány, kde, Balkánem, kde všude potřebujeme e, vaši spolupráci. Já mám ale pochybnosti ohledně liberalizace vízového režimu. Třeba, že musím připustit, že Londýn e, by Londýnu by prospělo, kdyby k nám přijelo více lidí z Ruska za nákupy. A pak je to otázka ještě Podněstří, eh, vedení tedy Podněstří, otázky eh, gruzinských obyvatel v Abcházii a Jižní Osetii, eh, otázka odminutí vstupu nebo přístupu delegace EU k některým dokumentům. A pak je tu ještě otázka podpisu energetické charty ze strany Ruska, kdy a tímto způsobem chceme tedy podpořit eh, co nejpřímější eh, vztahy, eh, obchodní vztahy a investiční vztahy mezi oběma celky. Je třeba tedy budovat další důvěru tímto způsobem a právě tuto důvěru by silně podpořilo, kdyby vaše vláda se rozhodla podepsat energetickou chartu. Pak je to otázka přístupu k, k zařízení a produktovodům Gazpromu. Takže to je mnoho otázek. Děkuji, pane Tanuku. Pan Angorakis, dvě minuty. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να εκφράσω στον πρέσβη Τσιζόβ. Ε... Děkuji. I já bych chtěl vyjádřit svou soustrast tureckém lidu jménem naší politické skupiny a naší politické strany. A chtěl bych se zmínit o jednom tématu, které nás velmi zajímá. Hodně se tady hovořilo o lidských právech a já bych chtěl poukázat na to, že jsem rozhořčen tím, že NATO schválilo novou agresivní politiku založenou na ideologii, která v podstatě znamená, že eh, chce Eh, působit na celém světě v globálním měřitku, bez toho, aby to bylo schváleno parlamentem. Čímž chci říci, že my máme problémy s demokracií v Evropské unii. Ale k dnešnímu tématu. Já se zabývám zejména otázkami spojenými s bezpečností a spravedlností a chtěl bych se vás, pane velvyslanče, zeptat, jak to vypadá s tím raketovým deštníkem který prosazovalo NATO, jestli se nějak změnil postoj Ruska k této otázce. Chci připomenout, že obyvatele, pracující eh, obyvatele Ruska reagovali negativně na tyto plány vybudovat eh, protiraketovou obranu. A proto by mě zajímalo, jak je teď postoj Ruska k této věci. Děkuji, pane Angurakisi. Abychom respektovali Eh, do čas, který nám zbývá, musíme snížit na polovic následující řečnický čas pro další řečníky, abychom potom mohli ponechat k odpovědím 10 minut na každého z hostů, aby mohli odpovědět na mnoho otázek, které zazněly. Pan Peterle, jedna minuta, prosím. Podpredsednik, eh, iskreno se pridružujem izrazom sožalja eh, o tragičné smrti. Já bych se připojil k vyjádření soustrasti nad tragickými oběťmi včerejšího útoku. My jsme, nebo já jsem členem také delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Ruskem. Myslím, že mluvím i za všechny ostatní členy. My jsme pro uzavření eh, této dohody o partnerství. Je potřeba pracovat na všech frontách, aby to bylo dosaženo. je potřeba podpořit proces modernizace v Rusku. Také prezident Medvěděv o tom sám hovořil, říkal, že je nutné, aby se modernizovala celá ruská společnost. Já jsem již po druhé členem této parlamentní delegace, takže z vlastní zkušenosti mohu říci, že můžeme hovořit otevřeně. Kolikrát padnou i tvrdá slova, žádná tabu neexistují. Někdy eh, samozřejmě řešíme i citlivé otázky, ale já myslím, že toto všechno vede k vytváření koncensu o základních principech, od kterých se odvíjí eh, tato dohoda. Dnes už tady byla řeč o těch hlavních zásadách takže do toho nebudu dále vstupovat. Chtěl bych jenom položit eh, jednu otázku oběma vyjednavačům. A sice do jaké míry hodnotíte současnou situaci a do jaké míry postoupila modernizace a jestli sdílíte stejnou představu o tom, co všechno je potřeba modernizovat a jak efektivně. Pane Konsari, na minuta. Arvoisa puheenjohtaja, on laadullisesta harppauksesta tässä sopimus. Já bych vám chtěla eh, poblahopřát k velkému eh, dosavadnímu pokroku při vyjednávání. Myslím, že i na národní úrovni došlo k velkému vývoji. Mládež se eh, soustředí do Sankt Petersburgu, mm, a do tohoto města se soustředí i cestovní ruch. E, ráda bych se vyjadřila k tématu, který velice zajímá občany, a to je vzájemnost. Rusové nakupují nemovitosti a pozemky v Evropě, ale Evropané mají velké obtíže, pokud chtějí nakoupit pozemky či nemovitosti v Rusku. Ve Finsku s tím máme zkušenosti. E, stále častěji se objevují nová omezení pana Ausalivana i pana Velisence Čižova by se chtěla zeptat, zda lze aplikovat princip vzájemnosti i při těchto vyjednáváních v této oblasti. Kasári. Děkuji. Pan Madlener. Ja, dank u wel. Ik wil allereerst ook namens de Partij voor de Vrijheid uit Nederland uh, ons medeleven betuigen met de slachtoffers van de verschrikkelijke terreuraanslag. Ja, uh, za uh, nizozemskou eh, stranu naši bych vám chtěl ještě eh, vyjádřit upřímnou soustrast, pane velvyslanče. Eh, vzpomínám si na stranu válku, ale teď důvěra narůstá, jsme obchodními partnery a hledal jsem tedy na internetu údaje a e, vidím tam stále více Rusů, kteří komunikují v angličtině a to si myslím, že je také dobrý vývoj. Evropa potřebuje Rusko a Rusko potřebuje Evropskou unii a proto já chci pozbudit e, oba vyjednavače e, k dalšímu úsilí. Mám trochu obavy, pane velvyslanče, ohledně boje proti terorismu a islámskému džihádu představuje eh, velkou zátěž i v Holandsku, stále větší, protože určité eh, fundamentalistické tendence eh, představují ohrožení demokratických principů. Ehm, chci říci, že lituji toho, že Evropská unie uznala Kosovo. Myslím, že to je veliká chyba. A teď je třeba také říci, že Irán je také další hrozbou pro Eh, proti eh, populacím je třeba chvíli společně. Pan Mikola, jedna minuta. Děkuji. Je jasné, že musíme eh, se postarat o kvalitu těchto, této dohody, ale neměli bychom to protahovat je možné, že v okamžiku, kdy ta dohoda bude uzavřena, tak už nebude odpovídat skutečnosti nebo současné té aktuální situaci. Nechci říct, nechci opakovat to, co již bylo řečeno na jednání v Paříži. Je potřeba je řešit eh, otázky, které ještě nebyly vyřešeny. Chci se vás obou zeptat, jaká je vaše vize eh, jednání v oblasti zemědělství. A za druhé, jak bychom mohli spolupracovat, abychom eh, eh, redukovali terorismus. Nikolaj Lapar... Děkuji. Paní Vajdar, jedna minuta. Um, dear colleagues, I would like to express my sincere... Kolegyně, kolegové, ráda by vyjádřila soustrast s ruskými občany, po tragické události v Domodědově. Otázky, které jsem chtěla položit, už zazněly, takže se soustředím pouze na jednu, od, na jednu oblast a zeptám se pana Salevena na oblast uvolňování vízové povinnosti. Vizová facilitace už existuje několik let a mám proto otázku. Provedla komise analýzu tohoto období a pakliže ano, kde můžeme tuto analýzu získat? Vedla vizová facilitace k, ke kýženým výsledkům? Došlo k určité rovnováze ve smyslu počtu Rusů cestujících do Evropy a naopak, protože podle ruských statistik tady existuje veliký rozdíl. A jak to vypadá také se strukturou těchto turistů? Děkuji paní Vajdere jako poslední. Pan Krylov, jedna minuta. Grazie, prezidente. <clears throat> I just wanted, uh... Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Zmínili jsme mnoho otázek. Bylo by možné zaměřit se na zamrzlé konflikty? Společné sousedství to je jedna věc, ale tyto zamrzlé konflikty jsou druhá věc, protože by mohly opravdu stát v cestě prohlubování našich vztahů. Zajímalo by mě tedy, do jaké míry jsme ochotní se soustředit alespoň na pár takovýchto zamrzlých konfliktů, třeba Podněstří a na Horní Karabach. To je situace, která trvá velmi dlouho a která je opravdu neudržitelná. Děkuji vám, pane Krylové. Chtěl bych teď na 10 minut předat slovo každému z našich hostů v témže pořadí, v jakém promluvili předtím. Takže jako první doktor O'Sullivan. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji také všem poslankyním a poslancům za jejich komentáře a dotazy. Budu se snažit odpovědět v tomto časovém limitu eh, eh, u těch eh, hodně technických témat. Musím říct, že sebou nemám dokumenty, nicméně později se budu snažit vám Eh, poskytnout přístup eh, k takovýmto informacím, když to nestihnu teď. Abych prošel ty dotazy nebo komentáře, jedná se o vstup do VTO. Především ano, jak už řekl pan velvyslanec, nejsme sami ve VTO. Je to eh, organizace, která vyjadřuje koncenzus všech zemí členských zemí, takže každý vstupní e, proces je složitý a dá se očekávat, že mnoho států se ozve s nějakou otázkou. My budeme nepochybně hrát úlohu e, mediátora jako Evropská unie. E, samozřejmě, že tato instituce VTO je nyní mnohem širší, takže náš vliv není tak široký, jak bychom si přáli. Nicméně Eh, budeme pracovat s Američany a s dalšími na tom, abychom mohli usnadnit vstupní proces. Samozřejmě, že pak bude na Rusku, aby se zeměmi, které eh, proti ním něco povznesou, nebo proti Rusku něco povznesou, aby eh, situaci vyřešilo. A je pravda, že tento proces uh, už je tedy opravdu dlouhý a uh, má historický, bude mít historický dopad, takže uh, bychom k tomuto měli přistupovat rozumně. Bylo by velmi prospěšné pro um, celosvětovou, celosvětové společenství lidí, až Rusko stoupí do VTO. Ohledně víz. Pan Salafranka se na to tázal. Víme, že to je velice citlivá otázka, eh, projednává se separátně, protože má eh, své vlastní specifické aspekty. A je třeba, abychom zjistili v rámci tohoto procesu vyjednavacího, co se dostane do dohody jako takové. Normálně by se to vyjednávalo sice v tomto kontextu, ale víme, že to je velice důležitá otázka jak pro ruskou, tak pro naši stranu, jak mnozí z vás zmínili. A je jasné, že jakmile se nám podaří pokročit s tímto procesem, tak budeme schopni to reflektovat v naší společné dohodě a rozhodneme se tedy do jaké eh, do jaké šíře dosáhneme částečné bilaterální nebo plné dohodě nebo nějakému eh, memorandu o mm, úmyslu nebo porozumění. Ohledně statistických údajů o eh, vízech musím říct, že sebou opravdu nemám eh, odpovědi. Ta data, která byste si přáli, ale vedeme tedy dialog i o všech těchto konkrétních otázkách týkajících se víz a ty, ty údaje vám mm, mohu tedy zprostředkovat. Co se týče otázky celní unie, ano, je to složitá otázka. Velice úzce jsem ji sledoval na eh, generálním ředitelství pro obchod na komisi. A konkrétní dopady celní unie pro naše bilaterální vztahy a také vztahy eh, pro mm, ten vstupní mm, proces eh, jsou velice komplexní záležitostí. Bělorusko si přeje mít také takovou dohodu, takže je důležité, abychom zjistili, jak eh, takovéto možné bilaterální dohody nebo jiné dohody mohou fungovat v rámci VTO. Proto s našimi eh, ruskými kolegy musíme provést hlubší diskuzi o, o otázce obchodu a této možné unie. A teď při, musím říct, že otázky eh, konfliktů a neporozumění v otázce eh, hodnot eh, jsou závažné, ale já doufám, že se dostaneme k takovému rámci, ve kterém se bude moci konkrétně věnovat a snadněji věnovat jednotlivým tématům a jak už řekl pan Salafranka, aby tu byla společná, vzájemná snaha, vzájemné závazky o plnění je jasné, že je třeba dojít k nějakému kompromisu, protože není možné, abychom něco jednostranně uložili eh, Rusku, jako oni by to chápali. Na druhé straně my nemůžeme přijmout eh, snížení eh, záruky našich základních principů. Jak tedy vytvořit tuto kvadraturu kruhu, to je velmi těžký úkol. Nicméně společně usilujeme o to, abychom našli cestu vpřed. Jak pan velvyslanec, tak já jsme hovořili o tom, že Eh, to je věc, kterou předneseme v parlamentu, jakmile bude v rámci vyjednávání dořešena. A je mi jasné, že vy budete to velice bedlivě sledovat a vím, že musíme být velice eh, pozorní při projednávání otázky eh, svoboda práv. A pak je tu možnost různého výkladu, tedy modernizace, cest modernizace. Já a myslím, že se ptala paní Omen Reuten také na to téma, zda by toto mohlo být jakousi překážkou či brzdou. Ne, my se snažíme budovat na všem, co teď máme, tak, abychom vytvořili ehm, plnější, komplexnější eh, dohodu. Jedná se o trvalou eh, spolupráci, takže by to nemělo být nějakou překážkou. Naopak je to takový stavební kámen, který nám umožňuje dojít dalšího porozumění a pokroku. Co se týče tedy té modernizace dále, tak my nemáme dohodu o modernizaci, máme partnerství. Eh, přejeme si, abychom byli schopni to eh, ještě poznést tedy přímo na dohodu. Samozřejmě chceme přispívat k modernizaci Ruska, což konec konců je také ruské rozhodnutí, eh, které taky musí jasně chápat, jakým způsobem si přeje modernizovat. U otázky eh, spolupráce v zemědělství a teď jsem tady odložil papír, který mi byl přinesen. Ano, nemám tady detailní odpověď ohledně spolupráce v zemědělství, to vám mohu sdělit až následně, ale eh, bude tam oddíl věnovaný zemědělství. Pak tu je eh, otázka zmražených konfliktů v sousedství, to je velmi důležitá otázka. V podstatě se jedná o rámcovou dohodu. Samo o sobě tato dohoda nepřinese vyřešení obtížných situací, ale doufáme, že napomůže budování důvěry tak, abychom toto již mohli použít jako základ pro další řešení takovýchto situací. A protože my chceme dovést ta vyjednávání eh, k pozitivnímu konci, eh, pomůže nám i eh, možné řešení těchto eh, problémů. Na mm, Sice mm, není mm, jisté, jakým způsobem mohou tyto dvě věci se vzájemně plně eh, ovlivňovat, ale je jisté, a jak už zde bylo řečeno, že je velice důležité, abychom dosáhli kvalitativního kroku eh, vpřed, s tím, že samozřejmě uznáme, že tu je, jsou problémy, mnozí z vás je zmínili a je nepochybné, že v průběhu vyjednávání eh, dojde možná k nějakému eh, komplikování diskuzí. A na jedné straně zde jsou principy, na druhé straně, abychom dosáhli úspěchu ve vyjednávání. A, um, a já vím, že pan velvyslanec eh, eh, spolupracoval už s jinými vyjednavači na straně EU a já doufám, že se mi podaří tedy v tomto případě přispět eh, k dalšímu pokroku. Nicméně tato dohoda má být pro nás strategickým cílem jako pro EU, pro členské státy i pro Evropský parlament a proto to vyžaduje také nezbytnou investici, ať už časovou nebo sil. Obchody a investice jsou eh, jaksi mm, nedostatečně eh, vyvinuté ještě eh, v tomto vyjednávání, jsou trochu pozadu. Jak už řekl pan Čižov, 17 let se vyjednává vstup do VTO. Myslím, že rekord pro vyjednávání to bylo s Radou pro záliv a to bylo 20 let, si myslím už takže si nemyslím, že tomuto rekordu bychom se teď blížili. Eh, politika a ekonomika nás nutí k tomu, abychom vyjednávání dovedli k příznivému cíli. Děkuji vám, pane Osalivené. Předávám slovo panu Čižovovi. Děkuji vám. Já bych chtěl nejprve poděkovat všem, kteří hovořili o tragédii a o obětech teroristického útoku v Moskvě. A boj proti terorismu, terorismu je jedna z otázek, které jsou předmětem našich jednání s Evropskou unii. Co se týče modernizace, pokusím se vysvětlit, jak my se díváme na strukturu této oblasti. Podle nás ta budoucí dohada by měla vytvářet právní základ. A my si myslíme, že partnerství v oblasti modernizace je nástrojem, je to jakási cestovní mapa, která by měla vést k tomu v důsledku k vytvoření těch čtyř společných prostorů. Partnerství pro modernizace by nemělo být předmětem nějaké zvláštní dohody. My teď máme takový eh, kontinuální proces, eh, který eh, zahrnuje také monitorovací mechanismus což mě vede k tomu, abych řekl, že post-lisabonský stav Neznamená to, že vnější svět začíná více zabývat strukturami, které se vytvořila Evropská unie, ale dotýká se také organizačních otázek. Například, kdo bude koordinovat to partnerství pro modernizaci na straně EU, když pan Miregeli má teď eh, nový, novou funkci. Partnerství pro modernizaci neznamená, že Evropská unie je Bůh, který um, zhlíží na eh, Rusy a rozhoduje o tom, co se tam bude dít. Myslím, že by to mělo být reciproční a mě velmi potěšily ty zmínky o reciprocitě, které tady zazněly. Myslím, že je potřeba eh, řešit výzvy spojené s měnícím se světem. Obě strany si uvědomujeme, že neexistujeme v vaku, že kolem nás se neustále proměňuje svět, kde rovnováha hospodářské moci, politického vlivu se neustále proměňuje a ne vždy ve prospěch Evropské unie. To je potřeba přijmout. Takže aby Evropská unie zůstala významným partnerem, musí významným aktérem musí mít eh, partnery a Rusko se nabízí jako jeden z takových strategických partnerů. Dále jsem eh, slyšel co řadu otázek týkající se lidských práv, svobody tisku a já vám mohu na to říci, že legislativa této oblasti je mnohem liberálnější než v některých eh, členských státech Evropské unie. Co se týče energetické charty, na to se ptal pan Tano, který teď odešel. On sice odešel, ale já bych měl si vyjasnit, že V roce 1994 Rusko podepsalo příslušnou smlouvu, ale neratifikovalo ji ostatními zeměmi, jako jsou další ne úplně bezvýznamné energetické státy, jako je Norsko. A ten hlavní protokol tam chybí u této charty. To byl také důvod, proč tehdy v 90. letech to nebylo v Rusku ratifikováno. A od té doby tento dokument eh, ztratil na významu a překonal se. A my teď jednáme eh, s Evropskou unii, také eh, s hospodářskou komisí Spojených národů o nové koncepci spolupráce v oblasti energetiky, která by se měla odvíjet od zásad, které byly poprvé vysloveny nebo popsány na summitu G8 v roce 2006 6 v Petrohradu. A k eh, výzum eh, mi dovolte popsat následující. Eh, postoj v současné době v Evropě jsou víza v podstatě anachronismem. My chápeme, že je to spíše politická otázka než technická, protože Evropská unie by tak rychle nebyla schopna zrušit eh, vízovou povinnost pro některé státy na západním eh, Balkáně. Nechci to přeceňovat a nechci to nazývat eh, průlomem, ale myslím, že se nám v loňském roce podařilo dosáhnout pokroku. Byli jsme v takové zjišťovací fázi jednání a teď jsme se dostali do té operační fáze. Takže teď, skuteč, teď společně s Evropskou komisí finalizujeme soubor společných kroků, který by eh, v konečném důsledku měl vést ke zrušení vízové povinnosti mezi Ruskem a Evropskou unii. A k statistická statistikám já mám přibližné údaje za loňský rok Celkové, celkový počet byl asi 24 miliony, 2,5 milionů Rusů, kteří jeli do Schengenu a 1,5 milionu evropských občanů, kteří navštívili Rusko. Eh, to by nám mělo poskytnout nějakou představu o tom, jaká je dimenze celé věci. A k Iránu bych eh, chtěl pouze říci, že společně eh, s Katrin Eštnovou a dalšími zeměmi vyjednáváme ve formátu, kterému se někdy říká 3 plus 3 nebo 5 plus 1. V každém případě je to vždycky 6 účastníků. A to poslední kolo proběhlo v Istanbulu před několika dny. Rozhodně to nebyl nějaký závratný úspěch, ale nebyl to také ani naprosté fiasko. Jinak eh, by vás mohlo překvapit, že největším muslimským státem v Evropě je Ruská federace. Má největší počet muslimů v Evropě, více než 20 milionů. a má tisíciletou tradici soužití mezi křesťanskou většinou a muslimskou menšinou a dalšími desítkami náboženských eh, skupin, takže bych rozhodně nechtěl eh, dělat rovnítko mezi islámem a terorismem. Terorismus eh, nemá státní příslušnost a neopírá se o jedno jediné náboženství. zmrazené konflikty Podněstří, Karabach. Podněstří bylo zmíněno také e, v souvislosti s vízy. Když se rozpadl Sovětský svaz, tak e, na území bývalého Sovětského svazu zůstali eh, občané Sovětského svazu, kteří měli doklady prokazující občanství Sovětského svazu. Ty doklady se několikrát eh, prodlužovaly, aby lidé se mohli sami mm, zvolit svou příslušnost a Rusko v té době přijalo takzvanou nulovou variantu, tedy že všichni sovětští občané na území Ruské federace k určitému datu, což byl rok 92, se automaticky stali ruskými občany. To byla logická mm, věc, bohužel. Ne všechny sovětské, bývalé sovětské republiky se drželi tohoto postupu. Mohl bych jmenovat eh, Lotyšsko a Estonsko, které teď eh, mají značný počet takzvaných občanů bez státní příslušnosti. Ale potom tady je eh, celá řada konfliktů, jako byla Abcházie, Karabach a další podněstří, kde zůstali sovětští občané kteří byli neschopní nebo neochotní si vyřídit nové průkazy, buď od Moldavska nebo Gruzie. Takže v okamžiku, kdy jim přestali platit ty bývalé sovětské doklady, neměli jinou možnost, než požádat o pas Ruské federace. Podněstří, někteří požádali i o ukrajinské občanství. A všechny ty žádosti se posuzovaly individuálně. A většina obyvatel na těchto třech územích jsou skutečně ruští občané jedno z těch území Abcházie bylo uznáno jako samostatný stát. Podněstří doufáme jednou eh, urovná eh, své vztahy s Moldavskem. Ale neměli bychom ignorovat také množství rumunských pasů, které jsou vydávány moldavským občanům, které podle našich odhadů jsou jich je mnohem více než počet ruských pasů a vedaných eh, občanům Podněstří. A potom je to ta otázka protiraketového obraného systému Spojených států. Chci to zhrnout eh, velmi stručně. Brzy po té, co byl zvolen prezident Obama, zrušil ty předchozí plány Bushovy administrativy eh, v České republice a v Polsku vybudovat protiraketovanou, protiraketovou obranu. My jsme připraveni diskutovat se Spojenými státy a s dalšími aktéry možnost vybudování společného systému protiraketové obrany. Na ničem jsme se zatím eh, nedohodli. Ani v Lisabonu, v listopadu, na tom samitu tom Rusko, jsme se pouze dohodli, že o tom budeme diskutovat. předtím než jaký, jakýkoliv ten systém může být buď strategický, nebo podstrategický. U těch eh, strategických je potřeba začít s tím postupně, například eh, by se to vztahovalo na různé mírové jednotky v různých částech světa. A potom jsou ty jiné A tam už se to, je to trochu otázka jiného řádu a to rozhodně stojí za diskuzi. Nová smlouva START ratifikovaná teď ruským parlamentem v těch eh, doprovodných dokumentech uvádí také, že budeme velmi pečlivě sledovat eh, dodržování té dohody s druhou stranou, tedy Spojenými státy a naopak. Což znamená, že tady existuje logická souvislost mezi strategickým ofenzivním potenciálem a také tím protiraketovým projektem. Myslím, že jsem překročil svůj řečnický čas, takže vám děkuji za pozornost. Grazie. Děkuji vám pane velvyslanče Čižovi. Děkujeme také panu Osalivinovi, děkujeme i všem přítomným. Je zjevné, jak, jaký zájem vyvolává tato dohoda. V minulém století docházelo k mnoha konfliktům v Evropě které vedly k vytvoření EU a 21. století teď umožňuje širší spolupráci i za tradičními hranicemi Evropy. A nepochybně nejvýznamnější zemí v této souvislosti je e, Rusko. E, děkuji vám tedy a společně s vámi si přeji, aby tato vyjednávání vedla k žádoucím cílům, o které všichni usilujeme, aby tedy dosáhlo kýženého cíle. Naše eh, schůze bude pokračovat v 15.00, budeme hlasovat, proto vám chci doporučit, abyste přišli skutečně včas, protože náš program je velmi nabitý a jednotlivé body na pořadu jednání po eh, samotném hlasování eh, jsou mnohé a je třeba, aby jsme všechno